a týká se řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy. Dávám nyní slovo již zpravodaji panu Predovi. Máte čtyři minuty, vážený pane kolego, a vítám mezi námi paní Morgerini. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl Eh, začít tím, že eh, dnes v podstatě již jsme na závěru této zprávy, který se zabývá tím, jak má Evropská unie reagovat na závažná porušování lidských práv, jako válečné zločiny, eh, genocida a tedy ty hrůzné ceny a EPP to navrhuje jasných důvodů. Nejprve vzhledem k faktu, že poslední usnesení našeho parlamentu o Mezinárodním trestním tribunálu již je šest let staré usnesení, takže že je nutné, abychom <clears throat> tedy se na toto podívali znova, protože kontext nám ukazuje v posledních měsících i přes fakt, že eh, tento eh, tribunál je čím dál více a více důležitý, tak eh, je často spochybňován například nedávné usnesení Africké unie. A právě proto tato zpráva vysvětluje, že to je politování hodné a že my podporujeme římský statut také bych chtěl, abychom univerzál, měli univerzální přistoupení k tomuto tribunálu, aby mohlo fungovat eh, eh, optimálně. A to jinými slovy je třeba eh, apelovat na to, aby třetí země přistoupily k římskému statutu a k tomuto tribunálu. Také máme za to, že je čas, abychom opět revidovali naši program z roku 2011 a zde vítám to, že Evropská unie podporuje tuto spravedlnost, tuto justici způsobem, který je jasný. A chci upozornit v této zprávě také na eh, prevenci. Prevence je důležitá, je třeba mít zbytné nástroje, abychom mohli soudit tyto zločiny, genocidy, válečné zločiny. To je zásadní i, zásadně i prevence. Vím, že i eh, služba, eh, vaše služba se snaží identifikovat veškeré situace, které by mohly degenerovat, degenerovat za určitých okolností okolností a snaží se identifikovat na tyto situace, abychom mohli jednat spolu s našimi mezinárodními partnery a má za to, že je nezbytné i přijmout razantní přístup v našich bilaterálních vztazích s dotčenými státy a využít veškeré diplomatické cesty, které máme k dispozici, tak abychom mohli předcházet těmto zločinům. A třetí část zprávy se zabývá i beztrestnost eh, různých tedy eh, nestátních subjektů jako Daesh, který páchá genocidu v Iránu Iráku, v Syrii a snaží se eliminovat různé menšiny z regionu. Nadešla chvíle, aby Unie eh, se jasně k tomuto vyjádřila. Dvě alternativy jsou možné. Za prvé, buď je popohnat před tedy eh, tento eh, tribunál, anebo vytvořit zvláštní soud, tribunál pro Syrii a pro Irák. Takže je třeba zvážit tyto cesty. Já chápu argumenty, kteří říkají, že mm, vzhledem k geopolitickým eh, aspektům. Není možné tedy eh, použít tedy, eh, mm, tedy trestní tribunál. Ano, samozřejmě ten není samospásný, ale to nás nemůže, to nám může bránit v tom, abychom nejednali. Je třeba přece odsoudit Daesh, popohnat je před tribunál a je třeba jednat teď, protože Daesh nemůže nadále páchat tyto zločiny proti lidskosti a mm, zde samozřejmě jsou to zde překážky, ale nejsou nepřekonatelné a Evropská unie musí hrát zásadní eh, eh, eh, roli v tom, aby Daesh nebyl beztrestný, jak to je, je třeba takto vystupovat v OSN a vím, že Velká Británie a Belgie se angažují velice aktivně v této bitvě. Prvním cílem je umožnit, abychom obrátili stránku, abychom skutečně odsou- mohli popohnat tyto osoby před soud a zde protože to, to, je, to, to je tedy Daesh, je něco, co ovlivňuje i ekonomickou, sociální a jinou situaci v Iráku a je to tedy strategicky důležité, protože jsou ze země, které jsou postihnuty tímto terorismem, ale přece i my v Evropě tímto trpíme a e, tudíž je třeba, aby se situace stabilizovala. Tisíce vysídlených osob, uprchlíků, bude se moci takto vrátit e, do, do svých domovů a to by nebylo nikdy možné, pokud bojovníci Daesh budou běhat na svobodě. Takže to jsou tři osy této zprávy. Prevence, mezinárodní podpora tribunálu a jasné e, stíhání těchto zločinů. A já doufám, že takto přispějeme k politice Evropské unie v této věci a děkuji ostatním frakcím za součinnost. Já lituji, že nemohlo dojít k rozpravě. No, že nebyla rozprava akceptována. Takže stručná prezentace pouze. To je vše čeho jsme dosáhli, ale jsem rád, že tady máme vysokou představitelku. Děkuji bardzo. Všech děkuji vám, pane poslanče, zpravodaji. Dobrý večer, já zde s vámi budu až do konce. Já zdravím zejména vytrvalce proto, kteří jsou ochotní zde setrvat se mnou. Jak víte, vše spočívá nyní v tom, že stanovím, kdo se vyjádří v rámci Catch the Eye. Máme více než pět přihlášených, máme jich přibližně jedenáct a proto mé má srdečná prozba. Mám v úmyslu dát slovo všem, zejména když jsem si vyslechl zpravodaje, který, který se zde vyjádřil v tom smyslu, že by si přál rozpravu. Bohužel ji nemáme v plánu,

Děku, děkujeme, pane Pospíšile. A nyní to je Julia Ward, prosím. Uh, thank you, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala kolegům, kteří na této zprávě pracovali. Evropská unie se musí k této záležitosti proti postavit rozhodně, zejména v dobách, kdy se zhoršují podmínky v oblasti dodržování lidských práv a počet konfliktů ve světě se zvyšuje. Tato zpráva se zabývá celou řadou palčivých otázek. Já se chci soustředit na úlohu žen a dívek v konfliktech. Musí být jim být umožněno zabývat se smířováním se eh, z nesvářených eh, stran a rovněž jejich svědecké výpovědi jsou důležité. Já často pracuji se přeživšími sexuální násilí, zejména v Kosovu a na západním Balkáně. To jsou ženy, které trpěly v průběhu konfliktu a tyto ženy ještě celá dlouhá léta po té, co konflikt dozněl, čekají na spravedlnost. Lídři musí dostat své odpovědnosti a zajistit spravedlné potrestání vyniku. Platí to pro všechny, kteří přežili konflikty. Jejich hlasy, hlasy obětí musí být vyslechnuty. Předseda, děkuji paní Ward a ještě jednou se obracím na všech ty se žádosti. Dodržujte jednu minutu. Pan Notis Marias jako další. Děkuji, pane předsedo. Genocida a jiné kruté zločiny proti lidskosti musí eh, být brány vážně. Musíme se jimi zabývat a musíme trestat vyníky. Důležité je ale rovněž i působit prevenčně. Tady musíme sami být dobrým příkladem. Příliš často se soustředujeme pouze na minulost, ale zároveň zde hovoříme o e, reparacích Německa pro Řecko a přesto, že se zabýváme minulostí, zavíráme předtím oči. Přece v roce 1945 byla uzavřena pařížská dohoda, byla podepsána, Německo stále není ochotno Řecko vyplatit, vyplatit odškodnění za nacistické zločiny spáchány v Řečku. To není akceptovatelné tady musí Německo přijít s nabídkou vyrovnat křivdy a vyrovnat svou vinu, jiné řešení není. Předseda, děkuji. Paní Pimenta López, prosím. Obrigado, senhor presidente. Estamos fortemente empenhados em denunciar e por ter... Mm, my mm, musíme skutečně kritizovat, eh, odsuzovat eh, beztrestnost pachatelů, Eh, těchto zločinů a nemůžeme se chovat cynicky a pokrytecky. A eh, tato zpráva ale je eh, pokrytecká, protože definuje země, zdali jsou vinné nebo nevinné podle jejich geopolitické strategie. No, to nás nepřekvapuje, že země jako Spojené státy, Saudská Arabie, Izrael, dokonce Evropská unie, její členské státy vůbec nejsou v té zprávě zmiňovány. A tam jsou různé případy eh, eh, zločinů i v Evropě. A ta kontroverze kolem Mezinárodního trestního soudu, to podkopává suverenitu národu přece tento soud. A vidíme, že i lidé zapomínají na historii, na bombardování eh, Srbska a Hercegoviny, Bosny a Hercegoviny našimi spojenci. Děkuji za to, že jste hovořil přesně pouhou minutu. Máme catch the eye, tedy bohužel modrá karta není přípustná. Jako další paní Barbara Rochbilder, prosím. Děkuji, pane předsedo. Z celého světa eh, vidíme eh, a proudí k nám neustále obrazy krutých zločinů. Evropská unie se proti ně musí postavit a zároveň se eh, přiblížit trestání vyníku. Musíme spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem a každé zemi musí být možné důsledně postupovat proti eh, podezřelým. Zároveň se musíme zabývat tím, kde dochází k zločinům. Nedávno jsme se zabývali menem, ale přitom se někdy netážeme, kdo je páchá. Například v Saudské Arábii, tam se zdráháme odsoudit vyníky. Evropský parlament by měl paní vysoká představitelko, eh, se zabývat tím, že údajní viníci porušující humanitární principy a lidská práva budou na černé listině. Děkuji, říká předseda a jako další pan Epitidáros. Ano, děkuji, pane předsedo. Žijeme v 21. století a mohli bychom vycházet z toho, že otázky války ustupují do pozadí. Stále však máme co dočinění se zločiny proti lidskosti, genocidou a jinými krutými zločiny, mučením a jiným ponižujícím zacházením, násilněními, sexuálními zločiny vůči ženám máme i e, tresty smrti a e, hrdelní tresty pro národnostní menšiny. Neustále se objevují nové organizace, které jsou už mimo i kontrolu jakéhokoliv státu, například Boko Haram. Potřebujeme jako lidstvo strategii, která povede k tomu, že tento druh e, zločinu že mu dokážeme předcházet a pokud k němu dojde, takže ji budeme schopni potrestat. Potřebujeme ale důslednost, musíme měřit stejným metrem a nikoho nemůžeme šetřit. Děkuji a jako další paní Šojdrová. Absent? Ani. Děkuji za udělení

Válečné zločiny a zločiny proti lidskosti jsou něčím, k čemu neustále dochází ve světě a proto musíme s touto záležitostí něco dělat. Bohužel OSN je často bezzubé. My se s tím snažíme něco dělat, ale zároveň i v Evropě nejsme schopni si důsledně představit, jak něco takového může se vůbec dít. Zároveň však je třeba rázně zakročit, dostat vyníky před soud tak, aby se v budoucnu něco takového už neopakovalo. Dějiny však ukazují, že bez použití síly, vojenské síly, není možné předcházet vojenským eh, zločinům proti lidskosti

děkuji. Děkuji bardzo, zamykáme debatu. Děkuji vám. Toto Kenči i tímto skončilo a já se nyní obracím na paní vysokou představitelku Mogherini. Máte slovo. Děkuji. V první řadě chci poděkovat Kristianovi za výborně sepsanou zprávu. A pane předsedo, já vás mohu ujistit, že už jsem zvykla na um, noční plenárky, i když ono je obtížné to, že máme dvouhodinové spoždění. I zítra zde budu večer, ale vyplatilo by se všem, kdybychom dodržovali časový limit přísněji. Um, Ono se tady u těch zločinů proti lidskosti nejedná pouze o humanitární přístup. Jedná se o zájem nás všech v tom smyslu, že jakýkoliv velký krutý zločin může vyprovokovat válku, velký konflikt a jakékoliv smíření eh, případných neshod bude mnohem obtížnější po té, co už k válce došlo. Zároveň se šíří strach, otevírají se rány, eh, propadá se důvěra a jakékoliv problémy se mnohem hůře hojí. Eh, vše to jde navíc proti všem našim hlavním unijním politikách. Eh, podporuji ten motiv prevence a když hovoříte o varovném systému, systému varování, včasného varování v rámci ESVČ, tak i to se mi zamlouvá. Měli bychom mít možnost uh, spolupracovat s bezpečnostními silami v našich partnerských zemích. Měli bychom mít možnost budovat jejich kapacity v tom, jak podporuje lidská práva. Vaše zpráva nezapomíná na další důležitý prvek, totiž genderové násilí, sexuální násilí. Loni eh, Evropská unie investovala téměř eh, eh, spočítala, že 3,5 milionu žen a dívek bylo postiženo tímto násilím a 700 tisíc Syřanů, ať už v zemi nebo mimo ní, bylo postiženo tímto zločinem. Máme povinnost se zabývat dopady těch zločinů, které už nastaly a spravedlnost je jediným výstupem. Beztrestnost generuje více nenávisti a vede k dalším trestným činům. Pouze po vyměření spravedlnosti může nastat fáze smíření. Vše to má několik stádií trestní zodpovědnost, reformy a e, spolupráce. Pár e, slov e, k tomuto tématu. V Syrii spolupracujeme na mezinárodním neutrálním mechanismu, který by co nejdříve měl vzniknout. Zatím se snažíme zhromáždit 1,5 milionu eur, abychom na to měli. Členské státy ze své strany se snaží. Já počítám i s vaší podporou, abyste se v hlavních městech za to přimluvili. V Iráku v těch nově eh, získaných územích eh, od Daješe je mnohé eh, co musíme udělat a mm, doufáme, že irácká vláda bude brzy intenzivně vyšetřovat vše, k čemu tam došlo. Kromě Syrie a Iráku jsme v loni apelovali na vyšetřovací výbor, tedy jeho vznik v Burundi a v Ženevě vznikl mezinárodní um, vyšetřující mechanismus pro region Kaza v Demokratické republice Kongo. Vítám vaše uznání pro E, Mezinárodní trestní soud. E, je to klíčový prvek v rámci naší strategie a od roku 2000 jsme už přímo tento soud podpořili částkou 37 milionů a v sobotu uběhlo 15 let od vstupu v platnost římského statutu a po celou tuto dobu EU podporuje všeobecný statut Loni, eh, jak víte, jsme eh, čelili krizi. Eh, poté, co Gambie, Jihoafrická republika a Burundi notifikovali o odstoupení, tak jsme se snažili působit v protisměru. No a naštěstí jsme se dozvěděli, že toto rozhodnutí bylo zvráceno. Ale to není konec. Zatím musíme ještě dále působit, protože to nebezpečí odstoupení trvá. Jedná se o velice složitý moment v multilaterálním systému, zejména OSN je organizací, na kterou je z mnoha úhlu utočeno. Já vás chci ujistit, že nesmí nastat žádné pochyby o e, bezpodmínečné podpoře EU pro multilaterální spolupráci silné mezinárodní instituce EU zůstane silným nezbytným partnerem OSN a všech těch, kteří souhlasí s principem, že každé násilí musí být potrestáno a že vše e, musí e, být řešeno v rámci soudních principů. Já se vám omlouvám, říká předseda za to dvouhodinové zdržení, i když omlouvá nás to, že jsme strávili půl hodinu tím, že jsme si připomněli um, nedávně no zesnulou Simon Veil a potom už to bohužel bylo na nás ale nyní už bude eh, Catch the Eye eh, probíhat po dobu pouhých pěti minut a já vám děkuji, že jste nás upozornila na naše spoždění.